pokračovat. Pan Odí. Děkuji, pane předsedo. Rád bych eh, obeznámil Evropský parlament se závažnými událostmi ve Francii, které ohrožují demokracii a právní stát a jsou porušováním individuálních svobod. Bývalý prezident republiky, bývalí ministři, advokáti byli odposloucháváni za velmi diskutabilních právních podmínek. 500 advokátů má za to, že se jedná o porušení demokracie a individuální svobody Ministrině spravedlnosti byla dementována svým premiérem. Článek 7 listiny základních práv uvádí, že každý člověk má právo na respektování svého soukromí, svého rodinného života, svého bydliště a svých komunikací. Měli jsme zde tu zprávu o NSA. Eh, nemohla by se komise podívat na to, zda Francouzská republika v tomto případě dodržovala základní práva a pokud ne, nebylo by možné zahájit řízení o porušení povinnosti? Děkuji, pane Odí. Já budu předsedu eh, také odpovídajícím způsobem eh, informovat. Eh, začneme hlasovat. Nejprve zpráva zála, jednotlivé, jediné hlasování, jmenovité hlasování. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování.